Good uh, morning, uh, everybody. Uh, Dobrý den, dámy a pánové, vítejte na našem posledním zasedání před eh, letními prázdninami. Eh, budeme hlavně hlasovat. Máme tři témata, ke kterým proběhne hlasování. Byla jsem požádána, abych trošičku pozměnila pořadí hlasování, takže nejprve budeme hlasovat ohledně výsledku vyjednávání, která proběhla. To je tedy spolupráce mezinárodními orgány zodpovědnými za vynucování práv na ochranu spotřebitele. Spravodajkou je paní Sehnalová. Paní Sehnalová, chcete něco říct? Nechcete. Dobře, takže můžeme rovnou hlasovat, je to jedno, jednotlivé, jednoduché hlasování, pouze jediné, které proběhne elektronicky. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. A, ne, ne není, není, není ukončeno, hlasovali všichni, se musím zeptat ještě. So there's, apparently there's one person... Tak zdá se, že ještě jedna osoba nehlasovala. Tak teď už to uzavřeme. Je to přijato velkou většinou. Blahopřejeme paní zpravodajce. Okay, so that... Tak a tím se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání. To je hodně dlouhé hlasování. Eh, tady jde o ty eh, hnojiva, o ta hnojiva. Spravodaj, eh, spravodajka je Iliko Galpelč. Chcete si vzít slovo po hlasování? Po hlasování, dobře. Tak začneme hlasovat. Takže kompromis jedna. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Teď budeme hlasovat o návrhu 86, 87 a Envy. Jedna, ty jsou identické. Jsou? Nejsou? Jsou. Jsou. Ano, výborně. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. To je zamítnuto. Teď. Agri 1, což je dodatek. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. Návrh 18, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Návrh 155, kdo je pro? 156, aha. 156, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. A teď 157, 158, Envy 15, ty jsou identické, kdo je pro? Proti? Zdržel se? To musíme asi zkontrolovat, myslím. No, to zkontrolujeme laskavě. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Ano, přijato. Takže Agri 23, návrh 159, eh, 160 a Envy 16 eh, jsou opět identické. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Teď návrh 161, eh, 162, Agri 24 a Envy 17. Identické. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? To musíme zkontrolovat, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Kompromis 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 169. To je hlasování on blok s návrhem 170. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Teď eh, návrh 172 a 173, identické, kdo je pro, proti, zdržel se, to musíme, myslím, zkontrolovat. Konec hlasování. Přijato. Návrh 174, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 20, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 175, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 21 pro? Proti? Zdržel se. To je, myslím, přijato. Zkontrolujeme, prosím. Hlasujeme o návrhu 21. Konec hlasování. Přijato. Návrh 177. Kdo je pro? Proti? Držel se? To musíme opět zkontrolovat. Konec hlasování. Přijato. Teď hlasujeme návrhy 22, 178, 179 a 180. Jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? No, opět myslím přijato. Ano, přijato. Návrhy 181, Agri 30, Envy 20. Identické. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. Návrh 183, kdo je pro? Proti, zdržel se, to musíme zkontrolovat. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. No, zamítnuto. Takže toto se zamítlo. Teď tedy musíme hlasovat návrh 184. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Teď 182, eh, to je hlasování unblock s návrhy 211, 239 a 135. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 185, to je unblock s návrhem 195, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 17, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Návrhy 24, 189, 190, 191, 192, identické, kdo je pro? Proti, zdržel se, Přijato. Kompromis 18. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Teď ehm, kompromis 19. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Kompromis 20. Kdo je pro? A to je unblock s kompromisem 24 a kompromisem 26. Kdo je pro? Proti? Zdržel se Přijato. Návrh 201 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Teď návrh 202. Unblock s návrhy 230 a 243. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Teď eh, kompromis 21. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Návrh 25. Pro. Proti. Zdržel se. To musíme zkontrolovat. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Teď návrh 204. Pro proti, zdržel se, přijato. Agri 31, pro, proti. Ah, okay. Since 204 is adopted, it's false. Aha, 204 přijata, takže to odpadá, takže jdeme na návrh 27 jako dodatek. Kdo je pro? Proti? Ne. Návrh 27. Co pak nehlasujeme? Yeah, we have to vote. Nemusíme to odhlasovat. Mark? Pozměňovací návrh, o kterém jsme hlasovali, Agri 31, odpadá, pokud 203 a 204 budou schváleny. Není to 203 nebo 204, ale 203 a 204 a ty nebyly přijaty. Pozměňovací návrh paní Mabel byl zamítnut. Tady se píše přijato nebo, nebo eh, odmítnuto s návrhem 23. Ah. Takže musíme hlasovat. Alors, yes. By bylo užitečné abychom tam dali 203 nebo 204, pokud jeden z návrhů bude přijat. A takže nemusíme hlasovat dobře, tak jdeme na návrh 200. 27. No, this one, this one has been, uh adopted. Yes. So this one falls. Yes. And then we move to 27. Ah, okay, so we now move to amendment 27. Takže návrh 27? Ne, teď o tom jsme teď mluvili, pro boha. Paní, paní předsedající, podívejte. 27. u nás říká, že to je přijato nebo zamítnuto s návrhem 23. Ano, máte pravdu. Takže jdeme na 210. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? To je, myslím, zamítnuto. A to zkontrolujeme, prosím. Konec hlasování. Přijato. Kompromis 22. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 23 pro, proti, zdržel se. Přijato. Kompromis 24 pro, ne, aha, to nehlasujeme, to už jsme hlasovali, takže kompromis 25 pro, proti, zdržel se. Přijato. Návrh 229 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Teď. Návrh 30, druhá část, je to tak? Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Teď návrh eh, kompromis 26. A to nehlasujeme. Takže jdeme na návrh 34. Ano, 34. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 35 pro. Two four seven. Okay. 247. Aha, tak pro. Proti. Zdržel se. To musíme zkontrolovat. Kontrola 247. Ah. We close the vote. Konec hlasování. Přijato. A teď 35 odpadá, protože 247 eh, byla schválena. Proto jsme nejprve museli hlasovat o 247. Kompromis 27 pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 251 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 37 pro, proti, zdržel se, asi přijato, ale kontrola. Návrh 37 kontrola. Konec hlasování. Ano, přijato. Kompromis 28 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 46, to je unblock s kompromisem 44 a 47 pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 260 pro, proti, zdržel se, Přijato. Teď návrh 39, unblock s návrhy 40, 41 a 42. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Teď návrh 261, kompatibilní s 39. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 263 pro. Pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 29 pro, proti, zdržel se, přijato. Teď návrh 270 pro, proti, zdržel se, přijato. 271 pro, proti, zdržel se, přijato. 272 pro, proti, zdržel se přijato, 273, to je unblock s návrhem 44 pro, proti, zdržel se přijato, kompromis 30 pro, proti, zdržel se přijato, návrh 46 pro, proti, zdržel se přijato, návrh 276 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 31 pro. A to unblock s kompromisem 5 a 14 a návrhem NV 38 pro. Proti zdržel se. Přijato. Potom skáčeme na návrh 291. Eh, 291 pro Proti? Zdržel se. Zamítnuto. A chcete kontrolu? Dobře, tak kontrola 291, myslím, že to bylo přijato. Konec hlasování. No, Marku, prohrál bys tu sásku. E, takže Kompromis 32. Unblock s kompromisem 33. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 33, ten jsme právě teďko vyřešili, ano, takže návrh 302 pro, proti, zdržel se, přijato, agri 37 pro, proti, zdržel se, přijato, Návrh 303 a NV 34 jsou identické pro, proti, zdržel se. Přijato. 304 pro, proti, zdržel se. Přijato. 305 pro, proti, zdržel se. Přijato. Uh, we adopted 304, so this 305 falls. Okay. So we go down to um, 39. Okay, we can move to Agri 39. Tak ne, tak Agri 39. Protože to všechno ostatní už je přijato. Takže Agri 39. Pro? Proti? Zdržel se? To asi musíme zkontrolovat. Zahajuji hlasování. Vote is closed. It's... Konec hlasování. Zamítnuto. Kompromis 34, to je unblock s kompromisem 49, 50, 51, 15 a návrhy 474 a Agri 122. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijatom. Teď kompromis 36, opět unblock s návrhem 51 a INTA 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Teď návrh 49. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Návrh 50. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Návrh 317. Kompatibilní s návrhem 50. Pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Teď. Kompromis 35. Pro Proti? Zdržel se? Hmm, to je přijato, to je přijato. Teď návrh 321. To je dodatek. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 322 bylo staženo. 323 pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 324 a Agri 41 pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 325 pro, proti, zdržel se, přijato. 326, 327 identické, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Envy 40. Aha, ale to odpadá. Takže Agri 42 pro, proti, zdržel se, přijato. So we go to 329. Takže 329. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Teď. No, okay, Then we move to Agri 40, uh, 45. No, three, three, sorry, because it is an addition. Three, three, we have to vote on 333? Yes, okay. So we have to vote on a... Tak budeme hlasovat o návrhu 333, což je dodatek. Doufám, že jste to všichni našli. Kdo je pro? Proti? Stržel se? Přijato. A teď Agri 45. Pro? Proti? Zdržel se. To je, myslím, zamítnuto, ale zkontrolujeme, prosím. Takže Agri 45. Konec hlasování. Přijato. Potom návrh 334 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Teď Kompromis 37 pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 54. Aha, návrh 54 a Envy 46 identické. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 38 pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Agri 48 pro, proti, zdržel se. Přijato. Envy 47 pro, proti, zdržel se. Přijato. 344, 345, Agri 49. A to odpadá. Aha, máte pravdu. Takže Envy 52 pro, proti, zdržel se. Přijato. 351 a 352 identické, kdo je pro, proti, zdržel se. To musíme zkontrolovat, myslím. Takže kontrola 351 s 352. Konec hlasování. Přijato. Envy 53. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Agri 51 pro, proti, zdržel se. Přijato. Agri 54 pro, proti. Envy 54, ano. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 353 a Agri 52, to odpadá. Takže tak, 355 pro, proti, zdržel se, to musíme, myslím, zkontrolovat. Takže kontrola 355. -ky. Přijato. Takže tohle další odpadá. 357 a Agri 53. Pro? Proti? Zdržel se? To je, myslím, přijato. Teď, to je stejná většina. 358, kompatibilní s 357 a Agri 53, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 359 pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 360, 361 identické pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Agri... ne... Envy 56. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Tap, tap, tap. Toto odpadá. Takže teď Agri 56. Aha. Agri 56 pro. Proti? Zdržel se. Přijato. 366, 367 identické. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Tenhle odpadá. NV60, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. NV61. Nebo ne? Ne. Agri 58? Pro? Proti? Zdržel se. To musíme, myslím, zkontrolovat. Agri 58 kontrolujeme. Konec hlasování. Přijato. Návrh 368 a Agri 59 identické pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Agri 60 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 369 pro. Chcete kontrolu Agri 60? Tak zkontrolujeme Agri 60. It's rejected. Zamítnuto. 369 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 370 a Agri 61 jsou totožné, kdo je pro, proti, zdrželi se, myslím, že to musíme prověřit. Prověřujeme 370 a Agri 61. Konec hlasování. Zamítnuto. Kompromis 42 pro, proti, zdrželi se, přijato. 39 kompromis D pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 54, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 55 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh Zdá se, že budeme hlasovat o 379. Budeme hlasovat o první části eh, pozměňovací návrhu 379. Našli jste to všichni na vašem hlasovacím seznamu, kde pro, proti, zdrželi se? Myslím, že je to přijato. Prověříme 379, první část. Konec hlasování. Přijato. Kompromis 43 eh, pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 57, 411, 412 jsou totožné. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato? 454 jsou totožné s NV 69. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato? Pozměňovací návrh 455 pro, proti, zdrželi se, přijato. Envy 73 a Agri 91, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Agri 92, kdo je pro, proti, zdrželi se, myslím, že je to zamítnuto. Prověříme Agri 92. Konec hlasování. Přijato. 456, eh, 457 pro, proti, zdrželi se, přijato. Agri 95 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. NV79, eh, hlasování unblock s 115, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Odpadává 459, kompromis 53, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměvací návrh 64, pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní hlasování an blok Agri 99 a můžete si to přečíst na vašem seznamu, s čím se hlasuje. Pro, proti, zdrželi se, myslím, že to musíme prověřit. Prověřujeme Agri 99. Konec hlasování. Přijato. 462 pro, proti, zdrželi se. Prosím, zvedněte znovu ruce. 462 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 463 pro, proti, zdrželi se, přijato. 465 pro, proti, Zdrželi se? Teď to není jasné, tak to prověříme. 465. Konec hlasování. Zamítnuto. Agri 111. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 466 pro, proti, zdrželi se, přijato. Agri 112 pro, proti, zdrželi se, přijato. Agri 113 pro, proti, zdrželi se, přijato. Envy 89 pro, proti, zdrželi se, přijato. Prověříme. Envy 89. Konec hlasování. Přijato. 114 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 469 a Agri 116 a Envy 98 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 470, Envy 99 co totožné pro, proti, zdrželi se. Přijato. Agri 100 18 eh, společně se 119 20 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Prověříme Agri 118. Konec hlasování. Zamítnuto. Inta 4 pro, proti, zdrželi se, myslím, že to je přijato. Prověříme, že nikdo, ne všichni zvedli ruku. Inta 4. Konec hlasování. Přijato. 471 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Uh, e, 472 e, pro, proti, zdrželi se, přijato. Agri 121 pro, proti, zdrželi se, přijato. 473 eh, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 56 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 57 pro, proti, zdrželi se, přijato. 482 pro, proti, zdrželi se, přijato. 129 pro, proti, zdrželi se, přijato. 483 pro, proti, zdrželi se, přijato. 484 pro, proti, zdrželi se, přijato. 135 pro, proti, zdrželi se přijato. Agri 136 pro, 136 pro, proti, zdrželi se přijato. Prověříme Agri 136. Konec hlasování. Přijato. 485 a Agri 137 jsou totožné. Je to hlasování unblock pro, proti, zdrželi se, přijato. 486 a Envy 103. Okay. okay. So we go to Agri. Agri 138. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Envy 104 pro, proti, zdrželi se, přijato. Envy 106, 105, hlasování blok pro, proti, zdrželi se, přijato. 106 NV pro, proti, zdrželi se, přijato. NV 107 pro, proti, zdrželi se, přijato. Agri 143 unblock pro, proti, zdrželi se, přijato. Agri 148 pro, proti, zdrželi se, přijato. Prověříme? Ne, Dobře, já myslím, že to bylo jasně přijato. kdy 149 pro, proti, zdrželi se přijato. 209 109 Blanc pro, pro, proti, zdrželi se přijato. 150 pro, proti, zdrželi se přijato. kdy 151 pro, proti, zdrželi se přijato. kdy 156 Blanc pro, co dělají socialisté? Pro, proti, zdrželi se. Myslím, že bychom to měli prověřit. Prověříme 156. Konec hlasování. Zamítnuto. Jeden hlas. 489, 490 pro, proti, zdrželi se přijato. 491, Envy 112, ty odpadají 492, 493, 494 pro, proti, zdrželi se přijato, 495, Agri 159, totožné pro, proti, zdrželi se, není to jasné, prověříme to. 495 Agri 159. Konec hlasování. Zamítnuto. 496 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 59 pro, proti zdrželi se přijato. 113 pro, proti zdrželi se přijato. 498 pro, 498 pro, proti zdrželi se přijato. Kompromis 48 pro, proti zdrželi se přijato. A nyní Agri 165 pro, proti, zdrželi se, přijato. NV 117 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 45 pro, proti, zdrželi se, prověříme. Kompromis 45. Konec hlasování. Přijato. Kompromis 58 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 511, 512, totožné pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A kdy 116 přijato, 513 eh, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Envy 120 pro, proti, zdrželi se, přijato. Envy 121 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Agri 167, 122 totožné pro, proti, zdrželi se, musíme prověřit. Prověřujeme Agri 167 a Envy 122. Konec hlasování. Zamítnuto. Agri 168, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 74 a 514 totožné pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 516 a Agri 169 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 517 pro, proti, zdrželi se přijato, 518 pro, proti, zdrželi se přijato, 519, 520 eh, eh, pro, proti, zdrželi se přijato, 521, 522 pro, proti, zdrželi se přijato, Agri 170 pro, proti, zdrželi se přijato, 525 a GRI 171 jsou totožné. Unblock pro, proti, zdrželi se, přijato. 526 a GRI 172. O tom nehlasujeme, dobře, takže 523, 524, 527. Je to unblock pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A GRI 183 pro, proti, zdrželi se, přijato. 529 pro, proti, zdrželi se, já myslím, že to je zamítnuto, prověříme 529, je to unblock. E, zamítnuto, takže musíme hlasovat o N223 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 533, 532 a 185, ne o tom nehlasujeme. 534 pro, proti, zdrželi se, přijato. 535 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. NV 124 pro, proti, zdrželi se, přijato. NV 125 pro, proti, zdrželi se, přijato. 539 a 540 pozměňovací návrhy, tak tyto odpadají. Pětset čtyřicet čtyři, pětset čtyřicet pět, pětset čtyřicet šest pro, proti, zdrželi se, přijato. 547 pro, proti, zdrželi se, přijato. 548 a Agri 178 jsou totožné pro, proti, zdrželi se přijato, 549 a 189 pro, proti, zdrželi se přijato, 550 a 180 Agri pro, proti, zdrželi se přijato, Agri 181 pro, proti, zdrželi se, musíme prověřit. Prověříme Agri 181. Konec hlasování. Jasně, přijato. Agri 182 a pozměňovací návrh 551 a 552 jsou totožné. Ne, tak jenom 551, takže kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 552 pro, proti, zdrželi se, přijato. 553 agri, 183 to odpadá. 555 pro, proti, zdrželi se, přijato, to odpadá. 557 a agri 184 pro, proti, zdrželi se, přijato. 558 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 52 pro, proti, zdrželi se, přijato. 566 pro, proti, zdrželi se, musíme prověřit. Prověřujeme 566. Konec hlasování. Zamítnuto. 567, 568 jsou totožné pro, Proti? Zdrželi se? Přijato. 569, to je unblock pro. Proti? Zdrželi se? Mus, asi je to zamítnuto. Prověříme 569, myslím, že to je ale zamítnuto. Konec hlasování. Zamítnuto. 570 a 571 a Agdy 192 jsou totožné pro, proti, zdrželi se, přijato. Envy 128 pro, proti, zdrželi se, přijato. Agdy 193 pro, proti, zdrželi se, přijato. Unblock 573, 574, 575 a 576 pro, proti, zdrželi se, přijato. 582, 583, 584 pro, proti, zdrželi se, přijato. 586 pro, proti, zdrželi se, přijato. 588 pro, proti, zdrželi se, přijato. Prověříme 588. Konec hlasování. Zamítnuto. Takže požádali jste správně o prověření. Agri 195 pro, proti, zdrželi se, přijato. 198 pro, proti, zdrželi se, přijato. Mlouvám se, paní předsedkyně, ale vrátím se zpátky na stránce 56, ale NV 126 nebylo hlasováno, přičemž můj pozměňovací návrh 529 byl zamítnut, takže NV 126 tedy neměl odpadnout podle mého názoru. Pokud se nepletu, říká řečník. Takže 529, tento návrh byl zamítnut, zdá se, a měli jsme hlasovat NV 126 a nehlasoval se. Exact uh, because 529, uh, 529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 Takže musíme hlasovat Envy 126. Myslím, že jste si to našli. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Je mi líto, Marku. Bylo to zamítnuto. A musíme ještě ověřit něco dalšího. Pozměňovací návrh 170 74. Kdo to najde jako první ve svém seznamu? Je to na seznamu socialistů na stránce 55. Je to 74. 74. I found it. A já, a já už jsem to našla. Je to na stránce 54. Je to identický návrh. Eh, s... Našli to všichni? Takže kdo je pro? Proti? Počkáme na socialisty. Takže hlasujeme návrh 7.4.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 my jsme schválili 74 a 514, ale tyto návrhy odpadají, protože jsme schválili pozměňovací návrh 181 a NV 20, takže nemusíme nic eh, činit, já jsem to jenom musela ohlásit. V pořádku. Můžeme prověřit Agri 166? Agri 166, můžeme to ověřit? Omlouvám se, ale tady se plete Envy 74 na stránce 40 a pozměňovací návrh 74, nikoli Envy na stránce 53. O čem bychom měli hlasovat? o žádném z nich. To bylo jenom, to bylo jenom oznámení. A jak jsme na tom teď? Paní Galpelc žádá o prověření pozměňovacího návrhu 166. Agri 166. Bylo to schváleno, protože 511 a 512 byly zamítnuty. Tak, to je v pořádku. Takže budeme pokračovat. Už jsme to téměř dokončili. Kompromis 2, úvodní ustanovení. Kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Agri 3, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 96, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 97, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Schváleno, schváleno. Bylo to schváleno, Marku, ano. Omluvy. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Trojku si ověříme. Končím hlasování. A je to schváleno. NV 4, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Agri 4, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Toto odpadá. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 104. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Komprom... Agri 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 7, kde pro, proti, zdržel se. Schváleno. Kompromis 6, kde pro, proti, zdržel se. Schváleno. 118, identický s Agri 8, kde pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 7, kde pro, proti, zdržel se. Schváleno. 122, kde pro, proti, zdržel se. Schváleno. Kompromis 9, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 9, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 10, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Agri 16, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Agri 17, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Agri 18, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 11, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 141, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 13, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 148, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 151 a 152 identické návrhy, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 153, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. NV13, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 17, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno velkou většinou. Blahopřejeme zpravodajce a požádala o slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Nejdříve bych eh, chtěla eh, poděkovat mým eh, kolegům Elizabet Gardini, panu Valesovi a všem stínovým zpravodajům a všem kolegům, kteří odvedli opravdu obrovskou práci. A v neposlední eh, řadě bych chtěla rovněž poděkovat sekretariátu Martin Baritas. Eh, je to opravdu skutečná zpráva. A mohla bych ještě rozšířit eh, ty díky i na jiné osoby. Je to prostě zpráva, kde jsme investovali obrovský kus práce, začali jsme ze široka a museli jsme přiblížit naše pozice, došlo k opravdu obrovskému počtu pozměňovacích návrhů a teď je konečně jsme to tedy eh, schválili a já eh, držím eh, tedy palce, aby to estonské předsednictví dosáhlo schválení na radě, protože toto nařízení by mělo snížit administrativní zátěž a to je důležité pro nás a pro vnitřní trh. Především je to důležité pro ty, eh, kteří prodávají své výrobky ve více eh, členských státech. Eh, a snížením této administrativní zátěže se jim bude pracovat lépe, protože budou jednotná pravidla. Ještě tady jedna doložka, která umožňuje že komise, eh, pokud jde o vnitřní trh a pokud jde o harmonizaci, eh, bude provádět dohled nad eh, tedy tou samotnou praxí. Já doufám, že tento balíček bude jedním z hlavních prvků oběhové ekonomiky a že to umožní objevení se nových inovativních produktů, ale já eh, vám, eh, je to zatím poslední zasedání, a eh, na kterém budu a přeji vám hodně úspěchu. Děkuji, mnoho štěstí a děkujeme za veškerou odvedenou práci. A musím říci, že to bylo schváleno 30 hlasy pro, 3 hlasy proti, pouze jeden hlas se zdržel, takže Marta byla také. Velmi stručně, paní předsedkyně, jenom proto, protože předpokládám, že stínový zpradoje se ke mně připojí, aby poděkovali paní Galpelč za konstruktivní přístup v odborné záležitosti s rozpornými názory. Snažili jsme se o kompromisy, což nebylo jednoduché a děkuji především sekretariátu, vy jste tak už učinila, paní zpravodajko, našim poradcům, asistentům, ale chci vyzdvinout paní Galpelč, protože po, naposledy před eh, jiným úkolem předstoupila v Evropském parlamentu. Už tady s námi nebude a věříme, že její nástupce bude stejně konstruktivní, ale parlament přijde o konstruktivního poslance. A myslím, že bychom jí měli všichni zatleskat, zaslouží si to a přejeme všechno dobré v její nové funkci. Thank you very much again. Děkuji mnohokrát a mnoho štěstí ve vaší další dráze. To znamená, že můžeme přistoupit k poslednímu hlasování dnešního dne. Obecný rozpočet Evropské unie, finanční rok 2018, pravodal Dan Dalton. Chcete, Dané, promluvit? Chcete promluvit nyní? Jenom velmi stručně chci poděkovat kolegům, kteří stáhli pozměňovací návrhy po hodnocení komise. Děkuji. A můžeme přistoupit k hlasování. Děkuji. Nejdříve budeme hlasovat o stanovisku, takže začneme pozměňovacím návrhem 1, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Dvojka, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Tři, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno, čtyřka, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno, pětka, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno, šestka, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno, sedmička, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno, osm, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno, devět, kdo je pro, odpadá, skutečně, jedenáct, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Hlasujeme tedy o celém stanovisku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 30 hlasů pro, 4 proti, nikdo se nezdržel. A nyní budeme hlasovat o rozpočtových položkách, takže nejdříve Pozměňovací návrh IMCO buď 1, žádné připomínky, takže hlasujeme, aby se obnovil návrh rozpočtu, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. To znamená, že můžeme přejít k pozměňovacímu návrhu buď IMCO 6, nejdříve k připomínce, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Dále k jednotlivým údajům. Umlouvám se, měli bychom hlasovat poznámku budget 2 také. Dobře, děkuji za připomínku. Ano, musíme hlasovat také k poznámce IMCO Budge 2. Takže teď hlasujeme IMCO Budge 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. A jenom poznámky hlasujeme, takže poznámky k bač 3, kde pro, proti, zdržel se schváleno. Čtyřka, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Pětka, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Údaje u šestky, tam už jsme hlasovali k poznámce, takže Číslo šestky, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Imko Bač 7, pouze poznámky, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. Údaje u sedmičky, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. Imko Boč bylo staženo, Imko Boč 9 poznámka, kdo je pro, proti, zdržel se. A není čísla, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. No. A teď hlasujeme o poznámce Imkobuč 10, kde je pro, proti, zdržel se schváleno. A čísla, kde je pro, proti, zdržel se schváleno. Imkobuč 11, Poznámka, kde pro, proti, zdržel se schváleno. Čísla, kde pro, proti, zdržel se schváleno. Imko Buč 12, to bylo staženo, což znamená, že jsme dospěli k závěru, je to schváleno, blahopřejeme zpravodaji Danu Daltnovi. Chcete něco říci ještě teď? Velmi stručně děkuji dospěli jsme k dobrému základu u našich návrhů a nic, co tady navrhujeme, není výjimečné, takže věřím, že budeme moci dále postoupit a obhájíme si tyto návrhy a děkuji kolegům za spolupráci. Děkuji vám mnohokrát, děkuji všem za trpělivost. Bylo to složité hlasování a byla to moje premiéra. Teď jsme dospěli k závěru našeho jednání. Naše další jednání bude 4. září. Chci všem poděkovat za spolupráci v tomto parlamentním roce. To znamená, že chci zejména poděkovat tlumočníkům, říká paní předsedkyně, chci poděkovat sekretariátu, kolegům, europoslancům, europoslankyním a v neposlední řadě vám také přeji krásné prázdniny a vše dobré, abychom se vrátili plně energie po prázdninách zpátky. Thank you very much.